Goed, collega's, eh, welkom. Eh, ik vervang deze namiddag meneer Teurer. Kolegové, dovolte, abych vás přivítal. Nahrazuji pana Teuerse dnes odpoledne, takže jsem musel zúčastnit jiného zasedání. Věřím, že se zítra vrátí, takže dovolte mi, abych vás všechny přivítal. Obdrželi jste návrh pořadu jednání. Mám pouze jedno oznámení, a to je k bodu 7 Bod 7 musíme odložit na žádost zpravodaje Rivelínyho, který stále pracuje na tomto dokumentu, takže dnes je nemůžeme prodiskutovat. Takže souhlasíte jinak s návrhem pořadu jednání? Ano. Nyní bod 2, sdělení předsedy. V našich zprávách si můžete přečíst, že tento eh, program nebo naše zasedání bude na webu. A dále paní Caroline O'Sullivan a pan Olivier Sotě se připojí k našemu výboru mezi naše pracovníky, takže velice vítám a jsem rád, že spolu budeme určitě dobře spolupracovat. Nyní se dostáváme k bodu 3, což je schválení zápisu ze schůze, která se konala 17. a 18. června. Pokud nemáte jakékoliv připomínky, tak eh, jako obvykle tento zápis považujeme za schválený. Nyní se dostáváme k prvnímu věcnému bodu, je to zvláštní zpráva číslo 7, lomeno 2013 Týká se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A je to hodnocení ze strany účetního dvora. Také se na to připravil pan Itala a zpravodajem k této zvláštní zprávě je pan Jan Mulder. Takže dovolte mi, abych předal slovo nejdříve zástupci účetního dvora a Následně předáme slovo panu zpravodaji. Pak budeme také vytvářet seznam řečníků. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Chtěl bych v první řadě poděkovat za příležitost, že mohu představit zvláštní zprávu o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci kdy se snažíte najít dohodu s radou ehm, s ohledem na nařízení ETF. K této otázce se dostanu k později v rámci své prezentace. Předtím, než se pustím do samotného auditu, tak bych chtěl říct si několik slov o kontextu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Tento fond vznikl roku 2006. Je to projev Evropské solidarity s ohledem na pracovníky, kteří jsou propouštěni. A jedná se o reintegraci těchto pracovníků, aby získali finanční podporu, aby se mohli vrátit do práce a jedná se o personalizované balíčky, které jim v tom mají pomo- pomoci. Co se týče aktivních nástrojů, je to otázka samozaměstnání, pomoci, poradenství a také umistování na nová pracoviště. Také získávají další příspěvky, pomoc v jejich příjmech a roku 2007 jsme měli také audit v Renoutu. Udělali jsme audity ve čtyřech členských státech, které nikdy nevyužili ETF a provedli jsme také střednědobé hodnocení, které bylo provedeno pro komisi. V době auditu 89 žádostí ETF v celkové částce 627 milionů euro bylo schváleno. Předtím, než se dostanu k výsledkům, tak bych chtěl zdůraznit jednu věc. Účelem a cílem tohoto fondu je pomáhat těmto lidem, což je nesmírně důležité. Pomáháme takto propuštěným pracovníkům, aby se mohli dostat eh, zpět eh, do práce. Co jsme zjistili v rámci našich eh, auditů? To můžeme shrnout do čtyřech bodů. Za prvé, téměř všichni způsobili pracovníci byli byl nabídnut balíček koordinovaných služeb pomoci, což je velice pozitivní prvek. Za druhé, reintegrace by nemohla být spolehlivá, protože data nebyla náležitě přesná a také jsme neměli dostatek těchto informací. Navíc jsme učinili velice důležité zjištění. V jednom z těch osmi případů jsme měli kvantifikovatelné objektivní data, která umožnila reintegraci. Co se týče účinnosti ve srovnání s danými cíly a také v situaci, kdy není stanoven konkrétní cíl. ETF podporuje celou řadu užitečných nástrojů, ale poslední opatření, která se týkají podpory v příjmu, to může být vypláceno určitě ze strany členských států. Když se podíváme na všech 89 případů, jedna třetina daných finančních prostředků byla věnována právě na podporu příjmu. A v některých našich auditovaných případech více než 50 bylo určeno na podporu příjmů. Zbývající prostředky jsou investovány do školení. Podle mého názoru to by měly být ty nejdůležitější nástroje. V některých případech Eh, financování ze strany ETF je velice omezené. Co se týče průběžného hodnocení, dospěli jsme k závěru, že v průměru pouze 26 ETF investicí eh, se stávalo z různých nástrojů pro školení. Je důležité zmínit, že opatření v rámci nařízení ETF mohou být také financována eh, z Evropského sociálního fondu. Za čtvrté, s ohledem na to, že ETF má nabízet rychlou reakci a rychlou pomoc těmto propuštěným pracovníkům, schvalovací řízení je příliš dlouhé. V průměru trvá 41 týdnů od momentu podání žádosti po obdržení finanční podpory. A tato lhuta ze strany některých členských států je uh, vlastně důvodem, proč se některé členské státy neobracejí na tento fond a nežádají o tyto prostředky. Pane předsedo, na základě zjištění auditu jsme poskytli následující doporučení. Členské státy a komise by měly zajistit dostupnost aktuálních a spolehlivých informací a dat. Je to nesmírně důležité, abychom mohli monitorovat úspěchy a dosahování cílů a abychom mohli srovnávat výsledky jednotlivých opatření. Zákonodárci by měli vzít v potaz omezené finanční zdroje a měli by využít těch, které přinesou přidanou hodnotu. Měli by alokovat také finanční prostředky, co se týče podpory v příjmech. Co se týče ETF, je tady stále ještě možnost zavést konkrétní limity v tomto ohledu. Na závěr zákonodárci by měli zvážit jako určitou variantu k ETF možnost přizpůsobení Evropského sociálního fondu, abychom mohli rychleji pomoci pracovníkům, kteří jsou propuštěni ve velkém. Pochopitelně víme, že to velké rozhodnutí zda pokračovat s ETF bylo již přijato. Nicméně bylo by dobré vzít v úvahu toto doporučení ve chvíli průběžného hodnocení víceletého finančního rámce nebo až zahájíme diskusi o novém finančním rámci. Pane předsedo, načasování této zvláštní zprávy účetního dvora vede k důležitým úvahám. Na jedné straně musíme mít dostatek materiálu, abychom mohli pokračovat v auditech a na druhé straně musíme poskytnout výsledky včas, aby zákonodárci mohli vzít tyto výsledky v úvahu, pokud budou chtít. Vzhledem k zvláštní zprávě, ten původní plán byl takový, že zpráva bude vydána pouze začátkem roku 2014. A jeden z důvodů byl, že jsme chtěli mít dostatek materiálu, včetně průběžného hodnocení, které děláme pro komisi, předtím, než provedeme samotný audit. Nicméně tento harmonogram by byl velice nešťastný ve vztahu k diskusím o novém ETF. Takže abychom se připravili před nebo na konečná vyjednávání, o novém ETF. Museli jsme urychlit daný postup do maximální míry a díky týmu auditorů, také díky mým kolegům jsme zajistili tento zrychlený postup a chtěl bych také poděkovat komisi, protože jsme velice dobře spolupracovali. Bez dobré spolupráce bychom dnes nemohli tuto zprávu probírat. Takže i když ta zpráva možná přichází pozdě, co se týče návrhu víceletého rozpočtu, chtěl bych zdůraznit, že tato zpráva byla učiněna šest měsíců, o šest měsíců dříve, než tomu původně mělo být a já doufám, že bude stále ještě užitečná pro konečné diskuse o OTF mezi jednotlivými institucemi, tedy mezi Evropským parlamentem a radou. Pane předsedo, na závěr bych chtěl poděkovat panu Mulderovi, panu zpravodaji za jeho přispění. Jako vždy, velice dobře jsme spolu spolupracovali a myslím si, že jeho pracovní dokument je velice dobrým základem pro budoucí směřování ETF. Děkuji. Dank u wel. Um... Děkuji. Nyní bych nejprve rád dal slovo zpravodaji. A kdo další se hlásí? Pan Epping? Nikdo další? Takže nejprve zpravodaj a potom, pardon, ještě jeden eh, se hlásí kolega, takže dva kolegové a potom komise. Ah for his work and for the good. Já bych rád poděkoval panu Italovi za jeho práci, za naši velmi dobrou spolupráci. Já si myslím, že všeobecný závěr té zprávy je pozitivní. Eh, jsou tam tedy dobré věci, se kterými souhlasím, ale vždy se dá něco zlepšit. Za prvé, eh, Určitě můžeme chválit cíl tohoto fondu, aby pomáhal pracovníkům začlenit se znovu do pracovního trhu, ale přeci jenom jsou tam určité problémy, zejména vůči eh, Evropskému sociálnímu fondu, či ve srovnání s Evropským sociálním fondem. Nicméně, už je to tedy v rozpočtu, schválili jsme to, že budeme mít dva tyto fondy, i když mně úplně není jasné, proč v jednom případě máme to kofinancování 50 až 60 a v případě tedy toho ESF tam to kofinancování je až 85 takže tady je poměrně velký rozdíl. Některé věci je tedy ještě potřeba vyjasnit v trialogu. Ten proběhne pod záštětou jiných výborů mezi kolegy z jiných výborů a tedy eh, komisí a radou. Uvidíme, co z toho vzejde. Díval jsem se tady na ty hlavní závěry soudního dvora. Tady je zřejmé, že je jasné, že je tady nejvíc nutné mít jasné indikátory toho, čeho jsme dosáhli. Takže já tomu rozumím, takže se opravdu více budeme věnovat potom eh, těm výsledkům a jakési srovnatelnosti. Eh, nesmíme zapomínat tedy, že ty dva fondy EGF a ESF jsou, se doplňují navzájem. Tady Eh, už bylo zmíněno, že eh, doba pro vyřízení žádosti pod, eh, pro fond EGF je 41 týdnů, to je opravdu dlouho, pokud je skoro rok. Já si myslím, že tady opravdu není žádný vítěz to dlouhého čekání, takže tohle bychom, tohle bychom opravdu měli zlepšit a to čekání zkrátit. Jak by se ty fondy měly využívat? tady opravdu by to nemělo být pro vykompenzování příjmů, tak bychom potom ty peníze nevydávali zrovna nejlépe. Takže na základě toho, co už jsem říkal, zmiňoval jsem těch 41 týdnů, myslíte si, že by bylo dobré mít v dalším nařízení nějaký deadline, nějaký termín? Mohli bychom říct, že se to musí vyřídit do tří měsíců, do dvou měsíců. Nějaké prostě přiměřené období i pro danou členskou zemi. Uvidíme zase od kolegů i z komise, co bude možné v tomto směru učinit. Já si myslím, že jsem zmínil většinu těch nejdůležitějších eh, doporučení. Myslím si tedy, že všeobecný přístup rady je pozitivní a můžeme opravdu jenom doufat, že v příštím finančním období eh, bude i postoj e, účetního dvora e, podobný, jako byl nyní. Děkuji. Eh, Paul Rubich. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegovi Italovi a kolegovi Mulderovi. Já si myslím, že tenhle ten fond přizpůsobení se globalizaci má obrovský význam i v souvislosti s nezaměstnaností mladých lidí také teď, když slyšíme eh, o dalším propouštění například v koncernu Siemens. Teď v, nej, v nejbližší době bude propouštěno asi 10 tisíc zaměstnanců, takže opravdu teďka je důležitá otázka, když už se to hlásí, když už se o tom hovoří i v médiích, Nebylo by třeba možné mít nějaký systém včasného varování, tak aby ti lidé, kteří jsou na seznamu pro budoucí propuštění, o tom třeba něco věděli a případně už se e, snažili začlenit se do nějakých e, školicích programů, aby se připravili na další práci a tak podobně. E, také je přece jenom otázka povinné docházky do těch, do těch kurzů, protože já si přece jenom kladu otázku, jaká kvalita tohoto školení byla, kdo to kontroloval a kolik z těchto lidí, kteří bylo takto školení, potom opravdu dostali práci. Protože tady jsem viděl nějaké procento, asi 25%. Takže by mě zajímalo, jestli třeba existuje nějaký takový systém eh, nejlepší praxe někde v Evropě, který eh, by bylo možné přejmout, nějaký prostě dobrý model eh, v zemi, kde mají velmi dobré zkušenosti. A také by mě zajímalo, že v případě, když najdeme nějaké problémy, je možné požadovat vrácení těch prostředků Taky jsme tedy zmínili těch 41 týdnů, co vlastně trvá vyřízení té žádosti, tak potom možná už třeba eh, některý žadatel o, tom ani, o to ani nemá zájem. A také eh, možná bychom si měli stanovit eh, lhůtu pro platbu třeba 30 dní. Děkuji. Děkuji. Pan Epping. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval účetnímu dvoru eh, za tuto zprávu, za ta doporučení. Eh, velmi často objeví některé problémy, které třeba jiné instituce přehlédnou, takže jim opravdu děkuji za jejich práci. Já jsem vždycky hlasoval proti tomuto fondu přizpůsobení se globalizaci, proti jakékoliv platbě, která z něho byla učiněna. Ovšem teď na základě té zprávy účetního dvora jsem eh, získal trošku jiný pohled na věc. Pamatuju si zprávu Matera, pamatuju si na další zprávy, které byly opravdu obhajované tím, že to je takový fond, který eh, nám dává dobrý pocit z toho, že přeci jenom něco děláme proti, to, abychom pomohli lidem, kteří přijdou o práci. Měl jsem takový pocit, že možná taky vyvoláváme falešné naděje pro eh, některé lidi, kteří by třeba práci získali v, v krátkodobém výhledu. A když se podíváme na to čísla, tak je jasné, že tady opravdu jsou jasné účely a také tady bylo vidět, že hodně z toho fondu se používá pro eh, eh, podporu příjmu a méně se využívá na různé metody, mm, ať už je to, ať už je to školení nebo příprava na znovu integrace se na pracovní trh. A proto právě jsem pro tento fond nikdy nehlasoval. Možná bychom si měli přiznat, že to je fond, který nebyl úplně úspěšný a že my tedy v EU nemůžeme takto všechno eh, kontrolovat na té nejnižší úrovni a možná by bylo lepší se prostě zaměřit na ten sociální fond. Máme tady dva fondy, eh, fond EGF eh, e a ESF a jak říkám, možná je to něco, co jsme dělali proto, abychom se sami cítili lépe, ale prostě to nefunguje. Takže by bylo nejlepší, kdybychom to prostě zrušili. De volgende spreker is uh, mevrouw Maletik. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zástupci účetního dvora Evropské komise a našemu zpravodaji za EGF. EGF to je velmi důležitý fond a ty pozitivní výsledky, které jsme, o kterých jsme četli v mnoha zprávách, jsou povzbudivé, ale měli bychom ještě usilovat o další zlepšení, abychom to celé zjednodušili a aby byl ten fond eh, užej zaměřený. Když členské státy hovoří o, hovoří o EGF, tak eh, popisují tento nástroj jako nástroj, který se vyznačuje dlouhým schvalovacím řízením, pomalu se implementuje, implementuje není flexibilní. Hovoří také o poměru spolufinancování, který je nižší než ESF a předfinancování, které není sníženo. A kvůli tomu, když se podíváme na všechny tyto popisy, tak tyto popisy nemůžeme spojit s faktem, že EGF by měl fungovat v naléhavých situacích a krátkodobých situacích. To je věc, o které bychom měli skutečně hovořit, měli bychom ji dopodrobna proskoumat a zamyslet se nad tím, jakým způsobem provést změny, jak zjednodušit EGF. A také když se podíváme na opatření financovaná z EGF a Evropského sociálního fondu, vidíme, že jsou velmi podobná, takže z obou fondů můžeme financovat eh, různé příplatky na školení, příspěvky v zaměstnanosti, příspěvky na nezaměstnanosti, pomoc při hledání zaměstnání a tak dále. Bylo by dobré podívat se na to, jaké výsledky přináší tato opatření a EGF by se měl potom zaměřit na dvě nebo tři nejefektivnější z těchto opatření a tím by se EGF stal skutečně fondem ehm, pro naléhavé řešení situací a rychlé řešení takovýchto situací. Měli bychom se také zaměřit na zjednodušení a urychlení schvalovacího procesu v rámci komise. Možná by bylo možné zavést schvalování, které by bylo založeno na způsobilosti. Posuzovalo by se, která země může začít s implementací a potom paralelně by proběhlo plné schvalovací řízení. Vzhledem k tomu, že to hodnocení trvá 30 týdnů, což je téměř 8 měsíců, tak to je skutečně alarmující, protože v tom období se Podmínky na trhu mohou dramaticky změnit a navrhovaná řešení nebo navrhovaná opatření mohou být mnohem méně efektivní, když budou implementována až o 10 měsíců později. Děkuji. A ještě někdo další by se chtěl přihlásit o slovo? Není tomu tak. Takže názory jsou opravdu rozdílné. Na jedné straně se hovoří o tom, že by se tento fond měl spíše oslabit ve prospěch ESF nebo naopak posílit, takže bych se ještě zeptal komise, zda k tomu chce něco říci. Kdo si vezme slovo z komise? Dívám se směrem k vašim sedadlům. Prosím, představte se. Thank you very much. Uh... Děkuji. Jsem zodpovědným ředitelem v DG Ample za EGF a jménem komise bych rád poděkoval účetnímu dvoru za skvělou práci. Jak bylo řečeno, vše proběhlo v duchu dobré spolupráce, protože bylo i v našem zájmu provést podrobnou analýzu fondu. Komise odpověděla tak, že vezvala k poznámkám ke zprávě účetního dvora a pokud jde o kvalitu a analýzu, tak eh, v podstatě souhlasíme s většinou eh, vysvětlení ze strany účetního dvora. Abych zasadila EGF trochu do perspektivy, reagoval na některé negativní komentáře, které zde zazněly. Je to jedno z těch opatření, které není v rozpočtu. Je to sice součástí víceletého finančního rámce, ale není to v rozpočtu, takže je to financováno z rezerv. A ta opatření jsou velmi zacílená a zpráva účetního dvora jasně ukazuje, že pracovníkům byla nabídnuta personalizovaná opatření, která jim pomohla, pomohla těm propuštěným. Ve zprávě účetního dvora se také říká, že koordinace mezi akcemi EGF a ESF byla dobrá a že některé členské státy dávají přednost ESF, jiné EGF. Účetní dvůr také uvádí, že členské státy byly spíše spokojené s podporou komise a v neposlední řadě zde ve zprávě nebyly odhaleny žádné právní problémy nebo otázky způsobilosti. Pokud jde o ta tři doporučení, tři hlavní doporučení, kromě tedy těch dalších poznámek ve zprávě, pokud jde o dostupnost dat, tak komise souhlasí už jsme zavedli několik ustanovení v rámci našich nových návrhů a v rámci probíhajícího neformálního trialogu se nám snad podaří uvést to do praxe. Dostupnost dat samozřejmě souvisí také s tím, jakým způsobem spolupracujeme člensk- s členskými státy a zde postupujeme vpřed ta výměna bude čím dál více probíhat elektronickou cestou, takže proces žádosti začne fungovat na základě nových modernizovaných elektronických žádostí. Tím pádem budeme dostávat také více údajů v reálném čase. Dále máme také ustanovení ohledně využívání rozpočtu pro technickou pomoc na reporting – a máme také ustanovení v novém nařízení, že budeme mít zprávu v polovině období. To je tedy část diskuzí v neformálním trialogu a tato zpráva nám pomáhá také v diskusi se dvěma zákonodárci. Pokud jde o omezenou přidanou hodnotu EU, tak si myslím, že úspěch některých opatření už jasně ukazuje, že ta opatření se navzájem doplňují. Například zde zazněla otázka, že nevíme přesně, jaké jsou výsledky. Máme zprávu z roku 2012 a 50 proškolených zaměstnanců, nebo tedy pracovníků, našlo i přes krizi v krátké době zaměstnání. Očekávali bychom eh, možná ještě lepší výsledek, eh, jakmile se tedy zlepší hospodářské prostředí, hospodářská situace. Je to také součástí našeho návrhu nového usnesení, abychom měli cíle ohledně opětovného začlenění těch propuštěných pracovníků do pracovního procesu. Pokud jde o příspěvky na podporu příjmu, tak eh, to je jedna velmi důležitá otázka, kterou jsme řešili také v našem návrhu nového nařízení. Navrhli jsme strop pro tato opatření ve výši 50%. Můžete říct, že 30% eh, to je průměr, tak proč 50%? My máme pocit, že těch 30% eh, to by úplně ten problém neřešilo. Máme několik eh, případů, které jsou nad 50%, tím pádem je to potom nevyvážené. Proč 50% v této oblasti je přijatelné? Protože všechna tato opatření jdou ruku v ruce s dalšími opatřeními na reintegraci a proškolení, takže se neplatí lidem, jenom náhrada příjmu za to, že nic nedělají, ale zároveň třeba také jsou školeni a tak dále. Takže dostávají tuto podporu v případě, že se účastní nějakého školícího programu, tak právě jen po tu dobu dostávají tuto náhradu příjmu, tuto podporu. Může to být duplikace k opatřením, které poskytují členské státy, tam chceme dosáhnout rovnováhy, protože rozhodně nechceme bránit členským státům v tom, aby hledali a implementovali ta nejlepší možná opatření. Ta diskuse o podpoře nezaměstnanosti je v podstatě dost odborná, nicméně souhlasíme s tím, že by to nemělo být a hlavní složkou tohoto programu, nemělo by to být také více než 50%, takže znovu tedy o tom diskutujeme a doporučení účetního dvora v tomto smyslu je velmi vlivné a velmi užitečné. Pokud jde o EGF a ESF, Evropská rada promluvila a předložila argumenty a hlavy států a vlád a parlamenty rozhodly. Zazněla zde otázka, proč komise navrhuje 50 až 65 85 částečně tedy závisí na členských státech v ESF. Jsou zde dvě různé logiky pro intervenci, to je tedy první věc. A druhá věc, jsou zde různé rozpočty. Hovoříme o ESF, který je financován z národních operačních programů v poměrně velkém rozsahu. Ve státech, kde někdy také mají regiony v rámci tedy cíle soudržnosti, takže to je úplně jiná logika ESF. Nebo tedy EGF to je něco navíc, je to ad hoc, jak zde bylo řečeno. A pro členské státy, kdybych já tedy byl členský stát, nehovořím tady tedy za svou osobu, kdybych byl členským státem a měl tu možnost dostat buď 85% z ESF nebo 65% z EGF. Já bych si vždycky vybral EGF. Proč? Protože jsou to peníze. A navíc, takže nemusíte mít eh, titul MBA, abyste viděli, že je to výhodné. Problém, na který občas narazíte, je ten, že členské státy ve svých administrativních kapacitách občas mají problém skombinovat oba dva tyto programy, to je jasné. Pokud jde o to časové období, o to, jak je to dlouhé, že 41 týdnů je průměr, tak nejdříve chci vysvětlit, co zatím je. Pro každý případ, protože zde nemáme předem určený rozpočet, ale vždycky musíme mít rozpočtové rozhodnutí ze strany spoluzákonodárců, tak to samo už eh, vede k tomu, že zde vzniká určité časové období určitá prodleva a určitá složitost. Druhá věc je, že členské státy už mohou začít financovat opatření ještě dříve, než komise předloží návrh a zákonodárci nebo rozpočtové orgány zodpovědné za rozpočtové rozhodnutí toto rozhodnutí přijmou, mohou využít svůj podíl spolufinancování na to, aby začaly už tato opatření financovat. Takže to dlouhé období není na překážku tomu, aby pracovníci začali z tohoto programu čerpat. Nicméně těch 41 týdnů to je opravdu dlouhé období, takže podporujeme parlament v trialogu v tom, aby to bylo tedy zkráceno. Chceme zkrátit těch 41 týdnů o 10 týdnů, abyste si udělali představu o tom, co bude možné. To je v průměru opravdu důležitý krok a v současné době pracujeme na zjednodušení. A měli bychom také říci, že občas to trvá tak dlouho kvůli tomu, že nám chybí informace ze strany členského státu. Takže zde potom vyvíjíme určitý tlak na členské státy a možná také na radu, aby to všechno proběhlo, abychom dostali všechny informace od členských států včas. Myslím, že jsem pokryl většinu klíčových bodů, které vyplývají ze zprávy účetního dvora a reagoval jsem i na některé otázky poslanců. Takže závěrem věříme, že EGF slouží k důležitému účelu a je to viditelný akt solidarity na evropské úrovni případech velkého propouštění. Někdo z vás se ptal, proč nemůžeme mít například systém včasného varování? Ano, členské státy mohou něco takového zavést a členské státy mohou začít pracovat na zaměstnanosti pracovníků za využití ESF ještě než EGF začne fungovat. A Měli byste vědět, že nemusíte čekat, až fyzicky pracovník je propuštěn. Stačí pouze to rozhodnutí, že propuštěn bude. Takže to je rozhodující. Takže jakmile je přijato rozhodnutí, tak je možno začít uplatňovat tato opatření. Takže to je také zajímavá věc, že i v té fázi přizpůsobení se mohou tato opatření už probíhat. Komise také pracuje na politickém sdělení ohledně kvalitativního rámce pro restrukturalizaci, takže to souvisí také s iniciativou parlamentu se zprávou Serkas. Nevím, jestli jsem hovořil příliš dlouho, ale myslel jsem si, že je opravdu důležité zmínit se o technických detailech, protože jsou důležité k tomu, abyste pochopili celý obraz. Na závěr bych rád řekl, že práce s účetním dvorem byla pro nás velmi užitečná. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím, že mohu si jménem kolegů, když řeknu, že vaše vysvětlení bylo velice jasné, skutečně jste udělali velice dobrý přehled. Máte někdo nyní nějaké otázky, připomínky? Pokud tomu tak není, tak bych rád předal slovo ještě panu Italovi a následně také pochopitelně panu zpravodaj. Děkuji. Pane předsedo, také děkuji za veškeré připomínky, dotazy a vidíme to stejně jako pan zpravodaj. Nicméně pokusím se na některé dotazy odpovědět. Chtěl bych si ještě jednou, že nebylo možné zjistit, které to opatření bylo to nejlepší, protože jsme neměli k dispozici relevantní informace, takže z tohoto důvodu jsme nemohli také poskytnout tuto odpověď. Ale pokusím se odpovědět. Eh, zaměřili jsme se na více než 100 tisíc lidí, kteří získali finanční prostředky a podporu z tohoto fondu a ta lhuta byla 9 měsíců. Co se týče školení tak eh, máme číslo, které se týká finančních prostředků, bylo to 26. Eh, vlastně 26, jak to programu se sestávalo z těchto školících nástrojů. Dále další informace najdete na stránce číslo 20 naší zprávy. A co se týče nejlepších postupů a praktik, tyto informace najdete na stránce 14 Tady vidíte číslo reintegrace 59% v Litvě, to je nejlepší výsledek, ale máte tam k dispozici i další číselné údaje. Děkuji. Děkuji mnohokrát a na závěr dám slovo ještě panu Janu Mulderovi. Děkuji mnohokrát, budu stručný. Myslím, že tady panuje v podstatě konsenzus kromě jednoho bodu v závěrech zprávy a v tuto chvíli se to řeší ještě v trialogu pod záštitou Výboru pro sociální záležitosti spolu s radou, tak v tuto chvíli bych navrhl, že zašleme závěry této zprávy tomuto výboru pro sociální záležitosti, aby je vzal v úvahu během trialogu, pokud tedy uzná za že je potřeba k tomu přijmout nějaký závěr. Mohu to tedy probrat v rámci trialogu. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tím jsme vyřešili bod číslo čtyři. můžeme postoupit dál. Dostáváme se k bodu pět. souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014, všechny oddíly a zpravodajem je pan Geyer, eh, který připravil své stanovisko, takže Jenci, máte slovo. Schnell, eh, liebe... Ano, děkuji. Kolegové určitě dobře znají postup, který tady uplatňujeme už eh, několik let. Eh, vždycky zpravodaj tedy s souhlasem výboru eh, převezme úkol vypracovat takovéto stanovisko. Já jsem se tedy snažil shrnout ty nejdůležitější body z postupu pro udělování absolutoria. Ehm, byli bychom rádi, kdyby to tedy bylo bezprostředně uplatněno. Já jsem tady zvýraznil zejména, zejména body, kde si myslím, že v tomto výboru máme opravdu konsenzus. Ať už eh, se to týká kontrolních mechanismů, Tady tedy musí dobře fungovat zodpovědnost ze strany členských států pro řádné provádění rozpočtu, tak aby potom v případě nějakých problémů eh, probíhaly i finanční opravy. Eh, eh, rada tady v téhle oblasti si trošku hraje ping-pong s komisí. Pan komisař Šimitár Eh, zorganizoval schůzku s radou eh, ohledně zprávy, eh, poslední, poslední zprávy mm, účetního dvora. V podstatě tam bylo něco v tom smyslu, že pokud členské státy nebudou spolupracovat na, na snížení problémů, které nastaly, různých chyb, ke kterým tam došlo, a členské státy tedy potom spochybnují rozpočet, tak je samozřejmě naším úče, naší úlohou říci, kde je zodpovědnost členských států, co si mají plnit v souvislosti s rozpočtem. Dostaneme teprve za několik týdnů zhrnující dokument komise vlastně dochází k implementaci našeho eh, absolutoria z minulého dubna. Takže to v podstatě budou teprve první konsolidované údaje o těch zpětných eh, eh, platbách, o finančních opravách a tak, tak, tak dále. Já si myslím, že to poměrně bude poměrně slibné. Tam se tedy uvidí, jaké chyby byly opraveny, kde vyvstaly v jakých členských státech a v jakém rozsahu. Já si myslím, že to je poměrně osvětlující, když potom vidíme, že třeba, řekněme, tři členské státy v minulém roce v radě eh, zamítly eh, udělení absolutoria a tak dále, ať už je to třeba ve Spojeném království. Potom v eh, vysvětlení komise máme třeba, že musela eh, Velká Británie vrátit asi 60 milionů z, eh, v oblasti zemědělské politiky ve finančních opravách. Tak to je přece mm, dobrá informace, kterou potom víme ve chvíli, když diskutujeme s kolegy třeba z, FD, eh, z EDF, o tom, kdo má zodpovědnost za nějaké chybné postupy a tak dále. Já si myslím, že jak stojí v Bibli, eh, měli bychom si nejprve hledat vlastní třísku v oku, než, eh, nebo vlastní trám, než komentovat ty třísky u ostatních. Takže je opravdu velmi eh, důležité mít takovéto údaje k dispozici. A přeci jen každý český stát by si měl přiznat svou vlastní zodpovědnost na místě. protože často členské státy si hrají na někoho, kdo všechno provádí zcela dokonale a potom vidíme tedy ty výsledky trošku jiné. je zřejmé, že třeba rada se potom bude snažit zamítnout některé položky, ne pouze v, v, v v souvislosti s eh, hospodářskou krizí, ale i s jinými položkami, které eh, třeba pro ně jsou důležité a tak dále. Takže my zase potom můžeme eh, poukazovat na některé potíže členských států také. Děkuji. Dank Jens. Děkuji mnohokrát. Paní Gressle, paní Andreason, ještě někdo další se hlásí do diskuse? Dobře. Mnohokrát děkuji. Když už jsme při tom, že takhle se díváme na to, co bychom si tady mohli předhazovat, tak já bych jenom chtěla říct, že přeci jenom už deset let máme tři zemi na špici, Španělsko, Itálie a Řecko těch eh, tedy finančních oprav a já si myslím, že to, co se tady předhazuje Spojenému království, je přece jenom závažné. a nese to sebou určitou ironii. Mě ještě více zajímá, jak je možné, že komise těch deset let už s, s těmito státy takto spolupracuje. Děkuji. Paní Andrason, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych upozornila na to, že Spojené království je jediná země, která byla požádána o snížení rozpočtu a to během dlouhé doby. Takže pokud jejich rozpočet je snížen, tak budeme mít méně příležitostí pro špatné využívání finančních prostředků. Myslím si, že nesmíme zapomínat také na úlohu Evropské komise, která také sehrává svoji úlohu při kontrole finančních prostředků. Daňoví poplatníci dávají finanční prostředky do rukou Evropské komise. Nedávají to členským státům přímo, ale svěřují to do rukou Evropské komise. A je to odpovědností Evropské komise, i když ty fondy jsou zpravovány nebo projekty jsou implementovány v jednotlivých členských státech, tak je to odpovědností Evropské komise, aby zajistila předtím, než poskytne tyto prostředky, že tyto prostředky budou nasměrovány k správnému účelu správným lidem. A já si myslím, že bohužel je to neustále velký zdroj těch takzvaných chyb, které jsou identifikovány účetním dvorem. Chtěla bych poukázat na jeden návrh, který je ve zprávě pana Gajera, kde uvádí, že s uspokojením zaznamenal dobré uplatňování finančních oprav, které se dostaly na úroveň přibližně 4,5 miliardy v roce 2011. Tyto finanční opravy se týkají chyb, které vznikly během kolika let, protože ta částka může znít uspokojivě, nicméně pokud se jedná o počet chyb, které vznikly během posledního desetiletí, tak zas tak moc uspokojivé to není. Děkuji. Děkuji mnohokrát, panu Fogel. Yeah, thank you, chair. And can I thank, uh... Děkuji mnohokrát. Chtěl bych uh, poděkovat také kolegovi, panu Gérovi, že poukázal na některé otázky a problémy uh, ve Spojeném království, ale Spojené království uh, je rozděleno do několika částí a možná máme větší chybovost v Anglii a když se podíváme na chybovost ve Walesu, tak je to mnohem nižší. To uznává také Evropská komise, že Wales je vždy dobrým příkladem toho, jak investovat evropské strukturální fondy a jiné typy fondů. Já si myslím, že je důležité podívat se také zpětně na minulost a poučit se z minulosti a využít to v budoucnosti. Já si myslím, že z tohoto důvodu je právě zpráva pana Geirse velice užitečná. Ne, musíme se dívat pouze na určité chyby v minulosti, ale musíme se podívat před, především do budoucnosti a jak snížit chybovost a také různé podvody eh, v oblasti využívání finančních prostředků Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Nyní bych rád požádal Evropskou komisi, aby odpověděla. Pokud tady máme zástupce, prosím, můžete se prosím představit. Děkuji, pane předsedo. Jsem Zástupce komisára bych přivítal stanovisko pana Gajera, protože dal důraz na dva důležité prvky. Jednak schopnost finančních oprav v rámci systému e, dozoru a oprav, čili jak je ten rozpočet chráněn, to je jedna věc. A za druhé rozvoj nové kultury výkonnosti v rámci komise. Co se týče prvního prvku eh, korektivní schopnosti daného systému, víte, že pan komisař Šemeta 2.10. tomuto výboru představí sdělení o ochraně rozpočtu Evropské unie. V tuto chvíli finalizujeme tuto zprávu a mohu vám už nyní říci, že budeme řešit všechny otázky, které identifikoval pan zpravodaj ve vydání absolutoria, které bylo přijato parlamentem. Především velice prakticky, a to byl tedy jeden požadavek, vysvětlíme povinnosti ze strany smluv, jednak sektorová pravidla, ale vůbec povinnosti, jak také můžeme předcházet jednotlivým chybám a pokud eh, nedojde k jejich prevenci, jak je můžeme identifikovat a opravit. A vysvětlíme nejen úlohu komise co tedy musí zajistit komise, ale co musí zajistit také členské státy. Také vysvětlíme víceletý um, princip, například těch 5 eh, miliard, které se týkají eh, především chyb v minulosti, to je jedna věc, ale také učiníme Vše proto, aby chyby, které byly identifikovány v roce 2012, eh, byly napraveny v budoucnosti. Nebudu zacházet do větších podrobností, protože pan komisař Šemeta představí veškeré podrobnosti tohoto sdělení. Co se týče druhého prvku, té nové kultury výkonnosti, tak pochopitelně komise vezme v úvahu to, co také navrhuje pan Gajer ve své zprávě, to znamená požadavky, které jsou formulovány v nové meziinstitucionální dohodě Evropské unie. Zaměříme se především na interní politiky Evropa 2020, na tuto strategii a v oblasti všech politik budeme informovat o výkonech, především ve světle článku 318 smlouvy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě nějaké dotazy ze strany jiných kolegů. Jens, prosím. Já danke. Děkuji. Když se díváme na, na ty chyby eh, u rozpočtu a na ty finanční opravy, když, eh, pokud bychom tyhle ty pochybení chtěli snížit, tak se samozřejmě musíme dívat na ty konkrétní případy a vyvodit z toho správné závěry. Je pravda, že existují státy, ano, jak říkala kolegyně Gresle, tři státy, které jsou na té špici, kde opravdu je hodně těch problémů. Ovšem, v čem ty problémy hlavně spočívají? My jsme třeba byli v právním sporu eh, jako Evropská unie s španělským královstvím Eh, ten spor spočíval v tom, že miliardy eh, z regionální pomoci eh, Španělsku se museli vracet, že tam existovala celá chybná období. když se tedy podíváme konkrétně na celý systém, který je tam nastaven, tak prostě ve Španělsku třeba máme situaci, že tam jsou prostě ne, nedobře nastavené pravomoci mezi regionální vládou, místní samozprávou a centrálo, centrální vládou. Z toho potom samozřejmě musíme vyvodit nějaké závěry. Musíme tedy požádat Španělsko, aby vylepšilo svoji e, e, správní strukturu. A když se potom na to podíváme konkrétně, tak e, na některých místech si můžeme klást otázku, jestli je to opravdu správní problém nebo nějaká nedostatečnost se kterou se ten stát potýká. To samozřejmě není omluva. My například ve Vestfálsku, odkud pocházím, jsme také měli eh, problém. Eh, museli jsme zastavit eh, celý program pro Evropskou sociální podporu. Ne, že bychom nebyli schopni to napravovat, ale když jsme se potom podívali tedy na eh, kvótu pochybení a porovnáme to s evropským průměrem, tak to prostě bylo obrovsky vysoké. Je tedy zřejmé, že z toho musíme vyvodit závěry ale nejde pouze říct, ano, máme tady vždycky ty tež podezřelé státy a ty za všechno zodpovídají. To, to jsou jediní, kteří způsobují problémy. Na tom, eh, eh, co tady děláme, je více. Musíme si tedy potýkat s těmi opravdovými kořeny problémů, tak abychom si vyjasnili, kde leží ty problémy, abychom to případně mohli vylepšit či ty problémy úplně odstranit. Na to, na co odkazoval Andreas, to je ten bod jedna, ten jsem tam dal záměrně, můžeme ten bod ještě klidně doplnit. Tam eh, můžeme definovat jinak eh, tu eh, lhůtu, ale mně šlo tedy o ten odkaz na komisi, na Evropskou unii. My můžeme ty prostředky žádat zpět. Opravdu k tomu dochází. Dochází k opravám, k mm, finančním opravám, kdy se tedy ty finanční prostředky vrací do komise. Do, tak, takže ty problémy se napravují. A to musíme mít na paměti, i eh, když se díváme tedy na eh, stávající čísla, kdy třeba vidíme, že tam eh, jsou nějaké problémy, ty se prostě potom zpětně zase dají opravit. Paní Andreasen, ano. Ten cash flow probíhá tedy tak, že Eh, daňový poplatník nejprve tedy zaplatí daně svému členskému státu, ten je, ten je tedy eh, poukáže eh, komisi a komise je potom nějakým způsobem přerozdělí, tak aby členské státy, které si o to zažádali, pomocí těchto prostředků mohly realizovat cíle Evropské unie. A to je tedy potom požadavek jak můj, tak celé řady kolegů. že když členské státy nemohou eh, řádně provádět evropské programy a nemohou to zajistit, tak potom žádáme od komise, aby tyto programy zastavila. A to tedy komise dělá. Udělala to ve Španělsku. Tam nešlo pouze o finanční opravy, tam šlo o úplné zastavení programů. A já si také myslím, že i e, ty problémy v tom zemědělském programu ve Velké Británii e, byly e, napraveny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chce ještě někdo zareagovat? Není tomu tak? Takže na závěr bych chtěl jenom říci, že Text může být ještě pozměněn. Termín je 18. září, čili do středy máte možnost podávat pozměňovací návrhy a potom 2.10. budeme o stanovisku hlasovat. Tím jsme tedy vyřešili bod 5 a dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu dnešního jednání, což je návštěva delegace výboru na hranici Bulharska s Řeckem a Tureckem, což je mise, která proběhne příští týden. Spravodajem opět bude Jens Geier, který nás eh, povede a bude nás eh, informovat. Dnes jsme proběhli náš program rychle. Chtěl bych jenom říci, že Ti, kteří nemají koordinátory, tak eh, bylo by dobré, kdybyste mohli skontaktovat eh, naše koordinátory, aby se mohli dostavit eh, na schůze, abychom mohli hned pokračovat. Vidím, že EPP, socialisté, liberálové, ty zde vidím, ale nevíme, kde je EKR, GUE. Bylo by dobré tedy zavolat našem koordinátorů. Vážení kolegové, po delegaci do Kaliningradu je to už po druhé, když, jsme se zabývám, když, se, když se tedy zabýváme efektivitou eh, pohraničních kontrol. Eh, je to pro nás eh, určitá priorita, abychom se tedy nezabývali pouze tím, jak funguje boj proti chybám v, té, v implementaci programů, ale e, zaměřujeme se také vlastně na celkovou ochranu finančních zájmů Evropské unie, rozšířeně tedy. Zde je možné identifikovat určité body, které poškozují rozpočet i na stránce příjmu, ne pouze na, e, tedy na té straně výdajů. Například jsme měli delegaci do Antwerp a Rotterdamu, takže pardon, už je to po třetí, kdy se zabývám otázkou, jak efektivní jsou naše eh, kontroly na vnějších hranicích proti pašování. S Olafu i Europolu dostáváme každoročně zprávy, které se zabývají tím, kde jsou ty takzvané hotspoty na hranicích, to znamená, kde jsou nejcitlivější místa, tedy hraniční přechody, kde může docházet k e, jakému si toku ilegálních eh, produktů a pašování. Eh, víte, že se to pojí se ztrátami asi v desítkách miliard pro členské státy. Pojí se tedy zejména s pašováním cigaret. Tady opravdu nejde o nějaké kapesné, jsou to vysoké částky, takže ve chvíli, kdy zabráníme pašování, v této obrovsky důležité oblasti, eh, což jsou tedy cigarety a tabákové vůbec tabák, Takže tady potom chráníme rozpočet eh, eh, na straně příjmu. Řecko, Bulharsko a Turecko, to je eh, na místě, kde se setkávají tyto tři státy, je opravdu asi nejcitlivější místo nebo velmi citlivé místo, kde je potřeba zaměřit se na technické posílení přeshraničních kontrol ehm, Myslím si, že tady opravdu stojí za to eh, pobavit se na místě přímo s těmi eh, přes hraničními pracovníky, co by bylo potřeba ještě změnit, vylepšit a tak dále. Tam, kde se zboží, eh, tam, kde se pašuje zboží, tam se občas pašují i lidé, takže na to nesmíme zapomínat. My jsme tedy to objevili jako takové, řekněme, vedlejší téma. A proto jsme navštívili například eh, regionální eh, centrum pro ubytovávání uprchlíků v Pastrogoru. Tam eh, pardon, navštívíme toto místo tedy. Bude tam s námi i kolega z Libe, se z liberální frakce, pan Ilčev. my jsme se tedy rozhodli, že takto budeme vždycky spolupracovat s příslušným výborem, pokud je to relevantní, aby, abychom pokryli dané téma eh, ze strany parlamentu. Mm, program je velmi plný. Já už jsem někde jinde eh, poukázal na to, že eh, budeme E, že máme před sebou poměrně dlouhou cestu na hranici. Vlastně jak z e, té hranice, jak tedy z, z jednoho místa do druhého, ať už je to tedy z letiště v Sofii na tu tureckou hranici nebo na tu řeckou hranici, je to poměrně daleko, takže na to nesmíme zapomínat. Tato delegace skončí v Istanbulu, kde kde potom uspořádáme tiskovou konferenci. Ještě vlastně proběhne takový briefing na letišti. A je možné, že ty eh, novináři, kteří tam budou přítomní, se budou možná eh, zajímat méně o tyto přeshraniční kontroly než o jiná témata. To si ještě musíme tedy vyjasnit, jak to propojíme s tím, eh, co zjistili kolegové, kteří jeli do Kaliningradu a tak dále. Každopádně určitě to bude zajímavé. Děkuji. Dankjewel. Uh, eh, Jan Mulder. Uh... Mnohokrát. Jan Mulder se hlásí o slovo. Ještě někdo další? Pochopitelně dám také slovo komisi, pokud si to bude přát. Máme také zastupce z OLAFu. Pokud chtějí, tak se mohou také přihlásit do diskuse. Těším se na tuto misi. Ten program vypadá velice zajímavě, ale pamatuj se, když jsme jeli takto do Kaliningradu, tak jsme se rozhodli, že eh, požádáme konferenci předsedů, byla tam zvláštní ústní otázka na komisi i na radu k tématu pašování cigaret, protože eh, to byl velký problém především ve Kaliningradu. Možná u této mise můžeme také dojít k podobným závěrům. Nicméně by mě zajímalo, jaký byl výsledek tohoto eh, dotazu. Zda tato eh, otázka byla přidělena eh, na konferenci předsedů, nebo ne? To konkrétní dotaz. Musím to vyřešit se sekretariátem, paní Gressler. Já jsem se jenom chtěla zeptat, kolik tlumočníků pojede Eh, protože nesmíme mít více tlumočníků než členů delegace, takže by mě zajímalo, jak se to vyřeší. Děkuji. Děkuji. Um, ehm, blijkbaar is er, eh, Jan, is er nog niets gebeurd rond uh, die mondelinge vraag. Děkuji mnohokrát. Co se týče té ústní otázky, nic se s tím ještě nestalo a musíme to probrat se sekretariátem, jak postupovat dál. Komise mi řekla, že je tady pan Domo a potom z Olafu je tady paní Katania. Prosím, pokud chtějí hovořit, máte možnost. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z DG Home, již dvan dobu. Jmenuji se Ištvan Dobo a zastupuji generální ředitelství Home. Komise vítá cestu výboru KONT do Bulharska a do hraniční oblasti. Pouze bych rád upozornil na to, že tyto pozemní hranice jsou velmi postiženy tím, že tam dochází k imigraci přes Irák a je to způsobeno především tou situací v Syrii. A ta bulharsko-turecká hranice je nyní vystavená velkému přílivu žadatelů o azyl a uprchlíků, především tedy ze Sýrie. Agentura Frontex tam koordinuje operaci, společnou operaci Poseidon spolu tedy s Řeckem a Bulharskem. Je to operace, která se nezaměřuje na pašování cigaret a jiných hru, takovýchto podobných zločinů, ale je to spíše zaměřeno na ty migrační tlaky. Budete mít také příležitost průběhu této návštěvy seznámit se zřízením hranice v Bulharsku. Děkuji. Äh, Děkuji, to je velmi zajímavé. Chce někdo z OLAFu něco říci? Ja, u het woord. Good afternoon. Dobrý den, Salvatore Catania. OLAF, eh, oddělení pro tabákové výrobky a padělané zboží. Pokud jde o pašování zboží na této hranici, ta hranice není příliš citlivá, pokud jde o pašování hranic Turecka do Bulharska. Horší je tam eh, pašování přes moře, především na hraničním eh, přechodu Magusta, kde se převáží opravdu velké množství cigaret. Podle mě je tam vždycky falešná destinace, je to opravdu velmi citlivé téma a my jsme vedli operaci s tureckými úřady. Týkalo se to kontrol těchto plavidel. Pro vaše informace, od začátku roku, za prvních šest měsíců roku 2013, více než 8 miliard cigaret se tam dostalo nelegálně do tohoto přístavu a potom byly naloženy na lodi s velmi podivnými destinacemi. Informace, která Olaf poskytl turecké policii, vedly k tomu, že nakonec byly zachyceny dvě lodi a pobřežní turecká hlídka zabavila toto zboží, protože bylo nelegálně na moři překládáno z jedné lodi na druhé a díky tedy našemu tlaku s tureckými orgány můžeme říci, že v průběhu měsíce srpna pouze jedna loď vyplula z Famagusty, byl to pouze jeden milion cigaret. Takže teď díky těm operacím tureckých orgánů se tam uzavírá ten přístav pro vyplouvání těchto lodí. A pak ehm, máme ještě přístav Burgas, to je také velmi zajímavé tedy z hlediska pašování cigaret. Ehm, tam se překládá celá řada tohoto zboží. Některé přicházeli z Egyptem, směřovali do Burgasu, ale nikdy tedy do Burgasu nedorazili, takže Burgas je zde také používán jako falešná destinace pro cigarety z Egypta. Bulharsko je na 12. pozici, pokud jde o zabavení cigaret v klasifikaci zemí, pokud jde o počty zabavených cigaret, takže spolupráce s bulharskými úřady je také velmi pozitivní a jsem rád, protože nám často poskytují velmi detailní informace ohledně různých kriminálních organizací působících v Bulharsku a okolních zemích a to nám umožňuje zahájit šetření těchto zločineckých skupin působících v Bulharsku, v dalších státech a ve třetích zemích, jako je například Albánie. Takže z této spolupráce pořád tedy máme velmi pozitivní výsledky. I na turecké straně máme velmi dobrou spolupráci, jak už jsem říkal před chvílí, ten případ Famagusta, to bylo díky naší spolupráci, ale také díky spolupráci ze strany tureckých orgánů. A doufáme, že z Famagusty už nebudou vyplouvat žádné lodě s těmito nelegálními cigaretami právě po této operaci. Informovali jsme také kompetentní orgány členských států. Zmínil bych se v této souvislosti o lodi Adam. Olaf eh, měl informace o tom, že do lodi Adam, nebo na loď Adam byly naloženy cigarety v přístavu Famagusta, potom ta loď vyplula a 17. čtvrtý byla zachycena v Itálii tato loď poblíž ostrova Pantelleria v Sicilském kanálu a bylo tam 17 tisíc kilo hašiše, takže je to tedy organizovaná skupina, která pašuje jak cigarety, tak i narkotika. To je, myslím, vše. To byla taková krátká prezentace a těším se na další informace od vás. Děkuji. Dank u wel, meneer Ik vond uw eh, uiteenzetting bijzonder in... Děkuji, pane Katanio. Bylo to velmi zajímavé, to, co jste nám řekl. Především proto, že jsme dostali více informací než v tom eh, briefingu pro delegace. Možná bychom mohli získat tyto informace od vás tak, aby členové delegace se mohli s těmito údaji seznámit a zohlednit to v diskuzích, které budou prováděny na místě. Jsou to velmi zajímavé informace. Pan Ody, paní Gresle a pan Gajer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl, jak je důležité, aby poslanci kontrolovali dobré fungování našich vnějších hranic, protože občanci mají pocit, že je to skutečná slabina Evropské unie. Pokud jde o celnice, to je exkluzivní kompetence Evropské unie podle smluv. Celní otázky jsou v exkluzivní kompetenci Evropské unie. Nicméně národní orgány provádějí tuto práci za Evropskou unii a fakturují tuto činnost. Bylo by zajímavé provést hodnocení úředníků, celních úředníků, kteří dělají tuto práci. V minulém volebním období jsme ve výboru INTA zpracovali zprávu o tom, že máme tedy celní systém, který nefunguje dobře, nemá správnou kvalitu a já jsem navrhl Evropské komisi, aby provedla studii, aby se poevropštila právě tato funkce, aby tedy celnice už nespadaly pod eh, členské státy, ale přímo pod Evropskou unii, pod evropský nějaký zastřešující orgán. Myslím si, že komise nikdy takovouto studii neprovedla. Pokud eh, to bude v souvislosti s tím, co uvidíte v terénu, tak možná bychom to mohli znovu navrhnout, provést takovouto studii, a já si myslím, že právě efektivita bude záležet na tom, jak jednotné bude vedení. Děkuji, paní Gresle. Poté, co zde řekl pan Katania, tak teď se zamýšlím nad tím, zda na té hranici bychom vůbec něco takového měli absolvovat. Na polské hranici s Kaliningradem tam jsme také byli a tam jsme se také zamýšleli nad tím, zda je to dobrý nápad navštívit tuto hranici. V případě Kaliningradu to mělo ještě mnohem větší význam a právě proto se zamýšlím nad tím, jakou roli zde v případě pašování cigaret hraje pašování pozemní cestou. A ta půl miliarda cigaret, která byla zadržena, zabavena, zda to byly cigarety našich čtyř velkých producentů, nebo zda to byly padělané cigarety. Bylo by zajímavé získat informace na toto téma. A když hovoříte o tom, že Bulharsko je na pátém místě těch zemí, kde se tedy pašují cigarety, tak jakou roli tady hraje pozemní doprava? Takže více informací na toto téma. Takže to byla dvě velmi konkrétní, dvě velmi konkrétní otázky ze strany paní Gresle. Teď pan Gajer. Děkuji. Já navazuji na to, co zde říkala Inge. Pokud si to dobře pamatuji, tak eh, naše delegace čerpala z výroční zprávy Europolu, kde byl prezentován velmi dramatický obraz, pokud jde o pašování cigaret do Evropské unie. Bylo to. Hovořilo se tam o Kaliningradu a toto je tedy druhé místo, které tam figurovalo a my ho teď tedy chceme naštívit. Pane Katanio, to, co vy říkáte, je méně dramatické. A otázka, kterou máme, je následující. Ty údaje, které jste zde představil, se týkají pouze pašování tabáku, nebo se to týká obecně pašování. Jaké to má dopady na ztráty v rozpočtu a týká se to pouze počtu nelegálního překročení hranice. Takže prakticky. Poprosil bych, abyste to dopřesnil. Pane Katánio, můžete zodpovědět ty tři konkrétní dotazy, které zde zazněly, na otázky paní Gresle a pana Gajera. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o Bulharsko, je to tedy hlavně transitní země a také země, odkud vlastně ty cigarety pocházejí. Je to kvůli pozici, geografické pozici země. Pokud jde o značky cigaret, tak teď nemám k dispozici žádné informace, abych vám mohl potvrdit, jaké značky byly tedy nejvíce zabaveny díky analýze značek eh, můžeme zjistit, kam směřují tyto cigarety. Především eh, ty cigarety tedy směřují na sever, do Velké Británie, Polska, Itálie. Pokud jde o tu námořní cestu pro pašování cigaret, tak zde musíme vzít v úvahu, že velké množství cigaret je převáženo právě na lodích, protože můžou v podstatě tyto lodi naložit až 220 milionů cigaret. V roce 2000 byla v Řecku zachycena loď Marina, kde byly také pašovány cigarety opravdu v obrovském množství v kontejnerech. Někde to nejsou tedy uh, cigarety v balíčcích, ale prostě volné cigarety, směřuje to z Belizy, z Belize, z Panamy a dalších eh, daňových eh, rájů. Někdy ty lodě plují opravdu velmi dlouho, týden, dva týdny, tři týdny, než eh, najdou nějaké správné místo a také možnost, jak ty cigarety vyložit. Potřebují 20 minut eh, na to, aby vyložili ty cigarety. Já jsem viděl zabavení nebo zastavení jedné takové lodi, loď Rana ve Španělsku, když vlastně ta loď se otevřela, bylo tam osm eh, kamionů už vlastně vevnitř. A potom ve Spojených Arabských Emirátech, eh, tam pašeráci přesně vědí, jakým způsobem mohou získat spolupráci. Od libyské krize došlo ke zvýšení pohybu cigaret směrem do Libie. Stovky kontejnerů každý rok jsou transportovány do Libie legálně v uvozovkách, ale my nevíme, co se děje, zda tam skutečně doplují. Dalším místem je Tunisko. Z Egypta třeba byly vypraveny lodi do Tuniska, ale nikdy tam nedopluli, takže možná na volné moře byly tyto kontejnery přeloženy na jinou loď. Takže my jsme začali spolupracovat s pobřežními hlídkami v Evropské unii. Takže takovýto pohyb tedy jsme zaznamenali. Například v Gruzii, v Černém moři, tam jsme také zaznamenali určité lodi protože musíme vzít v úvahu i tedy Černé moře, tam máme dvě země, Bulharsko, Rumunsko a to je také tedy velmi citlivá zóna, to nemůžeme vyloučit. Uvedu pár takových informací. Byly zastaveny čluny z Černé hory, které směřovaly do italských vod a do roku 2000 Černá hora, to byla tedy velmi citlivá zóna, než tedy byla zastavena ta zásilka cigaret do Itálie. Teď už tedy ehm, to není tedy zdrojem, nebo po dlouhou dobu to nebylo zdrojem eh, pašovaných cigaret, teď znovu tam začínají být ty čluny. Takže to jsou tedy ty hlavní cesty. Teď ještě pár dalších čísel, abych reagoval na tu třetí otázku. Ty jsou africké země. Velké množství cigaret se převáží například do Mauretánie. Dostali jsme informace ze Španělska, v Las Palmas, tam 20 kontejnerů cigaret tedy vyplulo směrem do Mauretánie. Do Mauretánie samozřejmě ty lodi nedopluly, protože nebyly myšleny pro ten místní trh, pravděpodobně přes Saharu, saharskou poušť byly převezeny do severoafrických zemí a potom pašovány zpět do Evropské unie. Takže to je několik těch cest, které se velmi rychle mění, také v závislosti na politické situaci. Sýrie v minulosti byla transitní zemí, teď je to samozřejmě uzavřeno kvůli restriktivním opatřením proti Sýrii, které byly zavedeny v roce 2011 27. května, takže Syrie teď už není transitní zemí, takže pašeráci to velmi rychle změnili a naší roli je sledovat to a být proaktivní. A abych tedy zodpověděl tu třetí otázku, tak eh, uvedu statistiky. Sbíráme statistiky od členských států, které nás informují o zabavených eh, cigaretách v uplynulých třech měsících, ale týká se to pouze tabákových výrobků cigaret, právých cigaret, tedy originálních cigaret a padělaných cigaret. V Bulharsku v roce 2012 bylo zabaveno 83 milionů cigaret. Každý rok samozřejmě poskytujeme tyto údaje členským státům, protože je to relevantní nejen tedy to množství, ale také značky abychom analyzovali ty cesty, kterými se pašované cigarety ubírají. Máme tedy transitní země a destinace. Děkuji. Dank mevrouw eh, Gressel. hebt een aanvullende vraag? Děkuji. Ještě paní Gressle má dodatečnou otázku. Nebo pan Jens Gare, jste spokojný? Eh, pane eh, Katánia, my teď máme trošku problém s tím, že se soustředíme na Bulharsko a pro nás by tedy bylo důležité vědět, jakou roli v tomhletom všem hraje Bulharsko. Přeci jenom tam eh, jsou určité eh, pašovací toky, řekněme. A nás by tedy opravdu zajímalo, jaké cigarety se konkrétně tam pašují. Potom jste zmiňoval Sýrii, když už se tedy takhle vydáme do světa. Zmínil jste tedy určitá restriktivní opatření a bylo by, mě, mě by tady zajímalo, jak jsme daleko v této práci a Die laatste vraag over Syrië is natuurlijk interessant, omdat ik ook... Pochopitelně ta poslední otázka, která se týká Syrie, je zajímavá. A v tuto chvíli máme písemnou otázku, která je k tomu položená, ale uplynulo už šest týdnů. Můžete prosím zareagovat, pane Katania? to vyšetřování probíhá. A co se týče Syrie, odhalili jsme v rámci mise OLAFu v roce 2011, že došlo k porušení um, opatření proti Syrii, čili těch omezujících opatření. Co se týče Kypru, eh, který úzce spolupracoval s OLAFem, spolupracovali jsme eh, s kyperskými celními orgány. Těm se podařilo zadržet několik kontejnerů poté, co byla uvedena restriktivní opatření proti Syrii v platnost. Takže celní orgány na Kypru si plně uvědomují danou situaci a pochopitelně musím také říci, že OLAF není kompetentní, aby mohl vyšetřovat porušování restriktivních opatření vůči Syrii. Co jsme udělali? Informovali jsme ESVČ komise a požádali jsme, aby byl také informován stálý zástupce na Kypru. Takže to vyšetřování ještě probíhá, takže v tuto chvíli vám nemohu sdělit více informací. Co se týče žádostí těch značek, v Bulharsku. Tato informace poskytnu co možná nejrychleji, protože se jedná o značky, které jsou používány v různých členských státech, ale ne všechny členské státy jsou informovány o těchto značkách. Některé členské státy informují OLAF pouze o celkovém počtu zadržených cigaret, ale bohužel nás neinformují, jaké značky byly zadrženy. Takže budeme informovat členské státy, aby nás informovali i o těch eh, různých značkách. Děkuji. Máte ještě nějaké dotazy? Není tomu tak? Pan Ger, chcete uzavřít tuto diskusi? Ne, takže nebyla ještě žádná odpověď, ale pokud vím, tak eh, pan Katánia by nám pošle své informace, takže to budou písemnou podobou. Všichni, kteří pojedou na tuto misi, budou náležitě informováni. Dobře, tím mohu ukončit tento bod na pořadu jednání. Chtěl bych všem poděkovat za účast. Zítra začneme v 9 hodin a nyní zahájím neveřejnou schůzi koordinátorů. Možná si předtím dáme 10 minut přestávku a za 10 minut 5 zahájíme tedy zasedání koordinátorů. Děkuji.